Jde o to, aby, se, aby nastal obrat k lepším po dvou obtížných letech. Děkuji vám, pane komisaři. Tímto je debata k Madagaskaru ukončena a hlasování se odehraje zhruba za půl hodiny. Nyní máme druhý bod na dnešním odpoledním programu a to je Guantanamo a sice rozhodnutí o trestu smrti, které se chystá. Pan Tanok. Pane předsedo, skupina ECR si myslí, že e, trest smrti je e, rozhodnutí příslušné autority. Ačkoliv my víme, e, že že v Evropské unii je trest smrti zakázán. Víme, že řada občanů je mu přiz, příznivě nakloněná. Toto se má týkat eh, velice nebezpečného eh, teroristy a já mm, mám ve svém volebním obvodu také lidi, kteří mají příbuzné, kteří zemřeli před 6 lety v teroristickém útoku Al-Kaidy. My se domníváme, že tuto situaci je třeba řešit na mezinárodní úrovni a ten tábor na Guantanamo je jednoduše a prostě eh, ukazatelem toho, že současná situace není eh, udržitelná eh, velká tíže této situace spočívá na Spojených státech amerických a je vidět, že řešení není jednoduché. Děkuji vám, pane Tanoku. Nyní pana, paní Ana Gomeš. Europe stands against capital punishment. Stojíme proti trestu smrti. Trest smrti by měl být odsouzen v rámci eh, prohlášení vysoké představitelky a budoucí polské předsednictví musí žádat, aby takovéto tresty smrti byly, nebyly používány v rámci těchto soudních procesů. Nejen, že je to ostuda pro lidská práva USA, že tento člověk má být eh, odsouzen, ale je to naprosto také protiproduktivní, když chceme bojovat proti terorismu. Prezident Obama, podobně jako prezident Bush, v podstatě jde proti mezinárodním dohodám. Chce sice naplnit svůj slib a chce uzavřít Guantanamo. Je to oblast, kde by Evropská unie měla pomáhat více. Nicméně kongres by měl také udělat vše pro to, aby zvrátil toto rozhodnutí a e, aby tedy nebyla vytvořena opět tyto komise a tyto e, vojenské soudy a také musí zvrátit rozhodnutí, e, že tyto lidé nemohou být do nekonečna uzavřeni, aniž by si vyslechli svá obvinění. Musíte je buď obvinit, anebo propustit. Pan Al-Nashiri je devět let ve vězení a v podstatě byl eh, v tajném zařízení CIA v Polsku. Nadcházející polské předsednictví tedy je obzvláště zodpovědné za to, aby tento člověk, eh, který byl vystaven mučení, zatčení, a má se dostavit před to soud, aby eh, mohl eh, mít svoji spravedlnost. Musíme tuto situaci napravit jak v eh, Americe, tak v Evropě. Děkuji mnohokrát. Máme otázku od pana Kačmáraka. Jste ochotná přijmout modrou kartu, paní Gomeš? Ano, prosím, pan Kačmarek. Skąd Paní posel má informaci. Mám následující otázku kde paní poslankyně získala informace, které se týkají tajného vězení v Polsku. Není o tom žádný důkaz, který by potvrdil, že takováto tajná vězení existují v Polsku. Kde se tuto informaci získala, paní Gomeš? Pane předsedo, tento Evropský parlament provedl vyšetření, co se týče programu eh, odesílání vězňů a víme, že tady byla delegace, která byla v Polsku, kde objevila takováto zařízení, jednak to bylo objeveno v Polsku a v Rumunsku a e, také další věci byly odhaleny e, v Litevsku a Evropský parlament chtěl tedy také vyšetřování v této zemi. Neočekáváme nic Eh, jiného, než že polské předsednictví provede skutečné vyšetření této záležitosti a eh, zjistí pravdu o tomto závažném obvinění. Děkuji. Okay. Yeah. I can see two more blue. Vidím ještě dvě modré karty, nicméně to je tedy odpověď na původní prohlášení. Paní Veržia, prosím. Děkuji, pane předsedo. GUE NGL se rozhodlo, že se nepřipojí k této rezoluci o Guantanamu. My neodsuzujeme obsah, ale je příliš mírný. Já lituji, že jsme takovýmto způsobem pracovali na této rezoluci. Je zde snaha odsoudit pošlapávání lidských práv ve státě, který tvrdí, že je největší demokracie a přitom má stále trest smrti. A Guantanamo v podstatě prokazuje, že i zde dochází k pošlapávání lidských práv. Tito lidé jsou téměř deset let na tomto mm, kubánském území zadržování. Není zde uplatněna justice, není tady žádný důkaz pro některé z těchto zadržovaných. Je to své volné zadržování těchto lidí a je to ještě horší. Mnoho z nich bylo mučeno. Ano, dokonce v Rumunsku, v Polsku a také eh, v Litvě. Ale to bychom vlastně neměli říkat, protože my dáváme lekci z hlediska lidských práv a to celému světu a přitom je nedodržujeme na vlastním území. A v této rezoluci to ani není uvedeno. A já toho velice lituji. A myslím si, že tímto způsobem nezajistíme dodržování lidských práv na světě. Ano, musíme zabránit popravě eh, pana Al-Nashíryho a také dalších. Musíme tedy v tomto smyslu vyjádřit naše stanovisko vůči USA. Skutečně litujeme, že pan Obama nezměnil své stanovisko z hlediska soudu. Promiňte, pane předsedo. Ehm, máme zde, zde modrou kartu pana Predy. Paní Veržiát, přijímáte tuto, takže prosím, pan eh, Preda. Pane předsedo, děkuji. Já mám otázku na paní Veržiat. Lituji, že jsem nemohl tuto otázku položit také paní Gomeš. Paní Veržiat, myslíte si, že když budete takto odsuzovat eh, Rumunsko, eh, tak jak to také uvedla paní Gomeš ohledně Polska, myslíte, že tímto způsobem přinesete nějakou pomoc z hlediska situace pana An Šíryho? Kde jste vzala důvody pro toto mm, odsuzování? Myslíte, že nám to pomůže zabezpečit zabránit tomuto trestu smrti. Ano, tato rezoluce se netýká trestu smrti, ale obvinění. Děkuji mnohokrát. Nyní prosím odpověď. Pane Preda, my jsme se účastnili stejného zasedání a nemáme stejný přístup k této věci dnes odpoledne. Já jsem proti používání dvojího metru pro některé země říkáme, že je to obecné a tak dále. A u jiných zemí eh, vlastně se zaměřujeme na konkrétní specifické situace. Zasedání ohledně přípravy této rezoluce to byla skutečná karikatura, proto jsem opustila toto zasedání. Merci. Děkuji. Preda. Nyní pan Preda. Eh, jeho řádný řečnický čas. Ano, děkuji. Okay, Mr. Tanok, go ahead. Ještě, ještě pan Tanok má modrou kartu. Ano, je to pravda, že vy skutečně nenávidíte Spojené státy americké více než eh, teror. Nikdy jsem neslyšel, eh, že by třeba vaše skupina odsuzovala exekuce na Kubě nebo Číně. Adam Bergiat. Paní Bergiat. Pane Tanoku, podívejte se na moje prohlášení ohledně Kuby. Já jsem řekla, že odsuzuji porušování lidských práv všude ve světě, na Kubě a i jinde. A nemusíte mi dávat lekce v této oblasti. Já neobhajuji křesťany proti muslimům, já obhajuji všechny lidské bytosti, které žijí na této planetě tak, aby žili rovnoceně všichni. Merci, thank you. Now... Děkuji vám. A nyní tady pan Preda se svým vystoupením. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl učinit určitý návrh. Bylo by dobré, kdybychom se soustředili na konkrétní případ pana Anna Šíryho. Je tady eh, nebezpečí trestu smrti v rámci tohoto řízení u vojenské komise. Týká se to pana Anna Šíryho. Chtěl bych eh, připomenout něco, co tady zaznělo také u pana Tanoka. Pan Anna Šíry byl obviněn z vážných eh, činů účastnil se útoku na letadlovou eh, americkou loď a na francouzská zařízení. Eh, domnívám se, že bychom měli požadovat na amerických úřadech, aby neprovedli tento trest smrti. Musím říci, že EPP si přeje dobré vztahy s USA. Je to skutečná priorita pro EPP. Vztahy, které by se opíraly o společné hodnoty, o dodržování lidských práv. My všichni jsme tady proto, abychom kategoricky odmítli teroristické akty, jsme solidární s oběťmi těchto útoků a lituji, že zde hovoříme o demokracii USA a diktatuře, tak jak to dala dohromady paní Veržia. Eh, paní Gomeš eh, má modrou kartu. Pane Predo, přijmete tuto modrou kartu? Pane Predo, co říkáte na to, že dnes dopoledne v tomto parlamentu eh, mnozí z nás naslouchali panu eh, Amaverkovi, který je komisařem Rady Evropy pro lidská práva a on jasně řekl, že má potvrzeno to, že existuje závažné podezření o existenci Eh, tajných detenčních center eh, v Polsku a na Litvě a v Rumunsku. A já bych chtěla říci, že já nemám nepřátelské vztahy vůči Spojeným státům. Já obdivuji Spojené státy jako obránce eh, právního státu a lidských práv. A že je tedy proti těmto teroristům a chtějí se od nich také odlišit. Děkuji vám, pane Predo. Uh, Děkuji mnohokrát, paní Gomes. Vy mi takto dáváte příležitost, abych řekl, že lituji, že ve všech těchto rozpravách vy nikdy nevěříte stanovisku rumunských úřadů. Připomínám, že Rumunsko je členem Evropské unie, takže se domnívám, že bychom měli minimálně důvěřovat našim partnerům. Ostatně rumunské úřady vždy dávaly k dispozici všechny informace, které byly požadovány na mezinárodní úrovni. Zahájili jsme vyšetřování eh, z hlediska eh, letišť, Eh, v Konstanci, dále také na jiných zařízeních, jako je Toheron. A vždy jsme byli vstřícní spolupráci a nikdy se nepotvrdila tato skutečnost. Proto nechápu, proč stále se hraje tato hra replik a proč nikdy nevěříte tomu, co prohlašují úřady partnerského státu. Rumunsko, paní Gomeš, je členem EU. Minuty. Pane předsedo, máme vždycky jenom 30 vteřin na odpověď, ale jestli ještě jeden požadavek prostřednictvím modré karty, paní já se vás chce něco zeptat, pokud souhlasíte. Tak prosím, madame Veržiat. Mm, připomínky pana Preda se velmi vzdalují od situace, o které hovoříme. Tady nejde o Rumunsko. Já lituji, že na moji adresu tady zazněly urážlivá slova. Lituji, pane Preda, já jsem nikdy zde ani v celém mém životě neobhajovala žádnou diktaturu na světě. Vždy jsem odsuzovala porušování lidských práv bez ohledu na stát, o který se jednalo. Byla bych ráda, kdybyste stáhl to, co jste řekl na moji adresu a děkuji vám předem. Thank you. Děkuji. Vaše odpověď, pane Preda? înțelesesem că este vorba e, despre... Já jsem pochopil, že se jednalo o otázku. Já jsem neslyšel otázku v tomto vystoupení. I nadále si myslím, že je nezákonné dávat rovnítko uh, mezi mm, americkou demokracií nebo demokraciemi členských států EU a zeměmi, kde výkon moci je autoritativní, totalitární, kde je mnoho zneužití moci vůči občanům. To je vše, co jsem chtěl říci. Pokud eh, paní Veržia se cítí uražena mým vystoupením, lituji toho. Thank you, Děkuji vám a nyní další je na řadě paní Weber. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Usnesení, nevím, zda o tom budeme hlasovat, ale pokud vím, tak eh, ano, po této celkové rozpravě. Myslím si, že je to dobrý příklad toho, co to znamená být důsledný a držet se našich vlastních eh, zásad a hodnot, protože tento Evropský parlament eh, se několikrát vyslovil proti trestu smrti, ať eh, už k ní může docházet kdekoliv. A také, co znamená skutečný spravedlivý proces. tato lidská práva jsou spochybněna v případě tohoto člověka, pana Alnašíry protože spravedlivý proces se eh, nemůže brát v potaz vojenské aspekty a také nenaplňuje eh, se veškeré mezinárodní standardy, které se týkají soudních procesů. Navíc eh, tento člověk ze Saudské Arábie musí přestoupit před tuto vojenskou komisi, i když zvláštní zpravodaj, který je, se zabýval těmito otázkami, požádal Evropsk, Ameriku, aby neprováděla nebo nevynášela rozsudky smrti před těmito vojenskými komisemi. ALDE chce bojovat proti terorismu, ale nesmíme spochybňovat lidská práva a základní svobody. Thank you, Madam Weber. Now... Děkuji vám, paní Weber, a nyní paní Lochbieler. Děkuji, eh, pane předsedo, pane komisaře Ettingere. Současná americká vláda se na začátku jasně vyslovovala k tomu, že chce uzavřít eh, tábor na Guantánamu. Bohužel eh, toto nebylo důsledně realizováno a k tomu patří také zřizování, respektive nezrušení těchto zřízených vojenských komisí máme nyní dramatickou situaci v tom, že nejsou tam řádné soudní procesy a nyní hrozí jedna poprava. My skutečně žádáme, aby americké instituce i eh, naše ženské země udělali všechno pro to, aby nedošlo k popravě pana Naširiho. Chceme, aby se Spojené státy podrobily moratoriu na trest smrti a aby se připojili k těm státům, kterých je už dnes 96 a které se nevratně vzdali trestu smrti. Nyní už je pouze 85 států, které nadále používají trest smrti, což je pozitivní. Pan Al-Nashiri byl v Polsku držen v tajné věznici CIA a byl zde e, tvrdě mučen. Také my, Evropané, se musíme velice vážně zabývat s naší vlastní zodpovědností za tyto události. Pokud budeme mlčet, pokud ponecháme odpovědné bez trestu, tak to nemůžeme si dovolit. Také dnešní situace ukazuje, že prostě ničemu nepomáhá to, jestliže se tady hovoříme o antiamerikanismu nebo antievropských pocitech. My se musíme zabývat fakty a já odkazuji na zdroje paní Gomeš, ale také na posledním eh, zasedání výboru, eh, kde zvláštní eh, vyslanec USA eh, přeložil dokumenty, hovořil o dokumentech o tom, že tyto tajné věznice v Polsku jsou procházané. Děkuji vám a nyní řečníci za politické skupiny. Jako první pan poslat eh, za lidovou stranu. Pane předsedo, Spojené státy nejsou největší demokracie, nejbrž třetí největší demokracie na zemi ale eh, druhá největší je eh, Evropská unie hned po Indii. A to, že se zde eh, rozpoutávají interní polemiky, to není dobře. Bylo správně řečeno, že naše partnerství s USA je založeno na lidských právech. My bojujeme za mezinárodní právo a Guantanamo mu neodpovídá. Je to nepřijatelná zóna, kde neplatí žádné právo, ani to mezinárodní. My jsme proti vojenským soudům a za právní stát. S nímž toto není slučitelné. My bojujeme za život bez hrozby trestu smrti. My bojujeme za lidská práva a tato se na Guantánamu porušují. A z tohoto důvodu musíme i důležitému spojenci, jako jsou USA, se jasně říci, že toto neakceptujeme, toto nebudeme tolerovat. Toto byla od začátku pozice tohoto parlamentu napříč všemi frakcemi a také pozice Evropské lidové strany. Guantanamo je třeba zavřít, poněvadž i teroristé mají svá lidská práva, ale samozřejmě eh, musí být také řádně potrestáni vzhledem k tomu, eh, jakých se dopustili. Děkuji vám, pane poselte. Nyní je tady modrá karta pana Tanoka. Jste připraven tuto kartu přijmout? Pane Tanoku, eh, já si myslím, že největší demokracie na světě je samozřejmě Indie, ale já jsem ještě nikdy neslyšel, že by někdo o Evropské unii hovořil jako o zemi. Eh, může nám potvrdit, že Evropská unie podle skupiny strany lidové je země, podobně jako třeba Indie, Brazílie a podobně. Pane poslete, jak je to? Eh, odvolám se na Winstona Churchilla, který řekl, že musíme vytvořit něco na způsob Spojených států evropských. Our next speaker... Dalším eh, řečníkem je pan Palecky eh, za socialistickou demokratickou stranu. Vážený pane předsedo, pokračující existence trestu smrti a situace v Guantanámu podkopává legitimnost USA jako našeho partnera, který boruje a prosazuje lidská práva. Žádám, nebo pamatuj si, že eh, prezident Obama sliboval uzavření eh, tohoto vězení. Nicméně americká vláda to neučinila, ale musí změnit systém, jakým zachází se svými vězni, především v případě pana Anna Našíra. Musíme lidem v Evropě vysvětlit, všude ve světě, že trest smrti byl zrušen v Ukrajině, Rusku, v Azerbajdžánu, všude v Evropě, kromě Běloruska. V Bělorusku existuje, ale existuje také v USA. Já si myslím, že snad eh, brzy uslyšíme dobrou zprávu z Ameriky, že trest smrti zrušili. Děkuji. Ano, děkuji. Dalším řečníkem je paní Šlaky eh, za liberále a demokraty. Děkuji. Eh, kolegové, nikdo nebude souhlasit s tím, že musíme předcházet terorismu. Pochopitelně teroristé musí být předvedeni před soud. Nicméně v rámci této války proti terorismu přesně spochybňujeme určité hodnoty, které údajně bráníme, eh, které mohou vést k destrukci prostřednictvím terorismu. Pokud eh, umožníme erozi základních lidských práv, tak umožníme teroristům, aby zvítězili. Pokud budeme nespravedliví, ztrácíme na důvěryhodnosti a slábneme. Eh, deklarace, eh, že končíme válku proti eh, terorismu, bylo prvním hlavním prohlášením Obamy. Nicméně nyní vidíme určité zklamání, co se týče Guantanáma. Musíme se podívat na Evropu, která nechce přebírat místní vězně a také nechce vysvětlit, jaká byla situace, co se týče tajných přeletů, mučení na evropské půdě. Ano, musíme se touto otázkou zabývat eh, u našich soudů, musíme otevřít tuto temnou stránku historie, musíme všechny země zapojit a vím, že je to těžké jak pro tyto země, tak pro Evropský parlament. Evropa i Amerika musí spolupracovat. Nesmí porušovat lidská práva, ale řešit ty největší hrozby, které přicházejí z celého světa. Eh, co se týče trestu smrti. Jsem ráda, že je zakázán v celé Evropě, ale musíme být mnohem efektivnější, co se týče tohoto sdělení po celém světě. Musíme být příkladem. Ve svobodném světě musíme respektovat lidská práva, ať už jednáme s přáteli nebo s nepřáteli. Děkuji. Děkuji, paní Šake, a dalším řečníkem je paní Hautala. You, Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří připomněli, že lidská práva mohou vycházet pouze z nediskriminace, kdy nesmíme porušovat lidská práva, ať už je tomu kdekoliv. A to se týká eh, situace jak vně, tak mimo Evropskou unii. Pevně věřím, že přišla chvíle, kdy Evropský parlament se opětovně podívá na to, jak se jednotlivé členské státy mohou zapojit do vyšetřování těchto tajných přeletů a těchto vězení. Já si myslím, že nikdo by se neměl bát pravdy. Zcela jistě Evropský parlament eh, by měl vnést světlo do této problematiky. Také pokud se jedná o neodůvodněná podezření. Podobně, jak bylo zmíněno dnes dopoledne, eh, výbor Rady Evropy pro lidská práva. Ehm, obdivuji pana Hammergergera, vysvětlil, že to není uzavřený případ, eh, tyto věci se stále řeší a přeje si, aby eh, Evropský parlament spolupracoval s Radou Evropy právě v těchto otázkách. Děkuji. To byla paní Hautala jménem Zelených a nyní má slovo pan Murphy, který bude hovořit jménem GUE. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Přetvářka imperialistických mocností a jejich dvojí jazyk je velice dobře dokládán eh, dráty na Guantanámu my nyní vidíme obrázek toho nejhrubšího porušování lidských práv, waterboarding a další formy brutálního mučení při získávání informací. A také se ukázalo, že stovky lidí eh, zde byly zadržovány, aniž proti nim byly důkazy. Barack Obama nyní zrušil svůj Eh, svůj eh, slib zavřít tento eh, tábor a nyní i vzal zpět svůj slib, že zruší vojenské komise. Je třeba zavřít všechny tajné CIA zařízení v Evropě a kromě toho je třeba také skoncovat se trstem smrti. Děkuji vám, pane Murphy. Vidím, zde modrou kartu od pana Predy. Přijmete? Dobře, pane Predu, máte slovo. Já bych se chtěl zeptat pana Murphyho, zda je schopen stejně rychle hovořit o tom, jakým způsobem jsou mučeni na Kubě političtí vězni. Mr. Murphy. Pane Murphy. podobně jako Madame Veržiak. Já nepodporuji mučení ani porušování lidských práv a myslím, že zde hovoříme o Guantanamo Bay, hovoříme o tajných věznicích, o hrubém porušování lidských práv a ty se eh, odehrávají v největší imperialistické mocnosti na světě ve Spojených státech a je třeba to zde odsoudit. Děkuji. Další eh, speaker je Earth of Dartmouth but let's put it in perspective. Eh, musíme to vidět v souvislostech. Eh, lidé, kteří byli eh, zadržování v Guantanámu dosahují počtu 775. Když se podíváte po této místnosti, všichni by se sem vešli. To je skutečně mm, celkový počet zadržovaných tam. Samozřejmě, že tento parlament tomu záleží na individuální svobodě a na právu. To je v pořádku, ale musíme uznat, že někteří z těch zadržovaných jsou problematičtí. Byl jste britský občan zajatý eh, v Afganistánu, který eh, vysvětlil, že byl v Afganistánu proto, aby tam absolvoval počítačový kurz. Eh, parlament, se zde stará skutečně o to, aby eh, legálně byly procesy na Guantanamu neposkvrněné. Nicméně, já říkám, že bychom prospěli světu a lidským právům lépe, eh, kdyby se parlament více staral o fungování evropského zatýkacího roz, rozkazu poněvadž tady skutečně dochází eh, k obcházení různých eh, lidských práv a máme takových 500 500 eh, případů v Evropě, zatímco na Guantánamu je pouze 150 zadržovaných. Děkuji, pan Silvestris. Presidente, notizie di cinque giorni fa. Pane předsedo, před pěti lety jsme se dozvěděli, že domělí pachatelé útoku eh, v New Yorku eh, byli obviněni. A nyní je to po druhé. Administrativa Obamy slibovala, že pro vede řízení před vojenskou komisí na základně Guantanamo. Odsuzujeme teroristické útoky a odsuzujeme teroristy, integristy, ale a to za všech okolností. Jsme ovšem zároveň proti porušování lidských práv, proti porušování základních práv kdekoliv na světě. A vždy jsme odsuzovali také zadržení Genano Fariras, který nemohl přijet na získání Sacharovy ceny. Pan Henen je další řečník. Děkuji, pane předsedo. Eh, příkladem zneužití lidských práv je přesně toto, že nechceme jednoznačně odsoudit USA za jejich chování z hlediska Guantanamo. Hovoří se o odpovědnosti evropských zemí a přitom na tomto území byli zadržováni lidé v tajných vězeních. Hovoříme například o dětech, které byly mm, mučeny na základě Guantanamo. U jiných zemí bychom neváhali, odsoudili bychom diktatury a přijali bychom sankce. Jakmile se jedná o USA a o nás, lidská práva jsou menším problémem. My požadujeme univerzálnost lidských práv. Chceme, abychom byli vedeni pouze myšlenkou sloužit lidu. Přejeme si, aby USA bylo odsouzeno za porušení lidských práv, stejně jako evropské členské státy, které byly spolupachateli. Mezinárodní právo musí být dodržováno a je nutné skončit s mučením a s trestem smrti ve jménu boje proti terorismu. Především je nutné uzavřít základnu Guantanamo je nutné navrátit toto území Kubě. Merci. Now catch the eye. Děkuji a nyní catch the eye a vidím, že pan Kukan si přeje promluvit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, právo na život sehrává velice důležitou úlohu v lidských právech a Trest smrti nemá místo v demokratických společnostech. Současná Evropa je jediným regionem v Evropě, kde trest smrti nemá své místo se smutnou výjimkou Běloruska. Rád bych zdůraznil, že Evropská unie chce zrušit trest smrti všude. Bez pochyby transatlantské vztahy jsou velice cené pro Evropskou unii a zároveň vzájemná spolupráce v boji proti terorismu. Přesto bych rád využil této příležitosti a podpořil výzvu, aby úřady USA neuplatňovaly trest smrti v případě pana Al-Nashiriho. Na závěr připojí se ke všem kolegům, kteří žádají země, které mají ještě trest smrti, aby se řídili evropským modelem, aby zrušili trest smrti a aby toto zrušení bylo všeobecnou eh, hodnotou. Takovéto věci by měly být odsouzeny. Děkuji. Dále paní Gratu. Uh, to the uh, controversies i just want to say that i agree with my já bych chtěla jenom říci, že souhlasím se všemi kolegy. Když slyšíme takováto obvinění, tak musíme mít jistotu, že máme také k dispozici nezbytné informace. Máme tady dvojí metr, musíme být čestní a náležitě informovaní. Co se týče daného tématu, pochopitelně je to odpovědnost USA, kteří jsou odpovědní za zatčené a také je na jejich eh, rozhodnutí, eh, jak zrušit trest smrti. Musíme mít eh, společné hodnoty a doufám, že americké úřady budou otevřeni evropskému modelu. A nyní bych ráda odpověděla kolegovi, co se týče stanoviska trestu smrti, tak eh, nemůžeme říci, že podceňujeme vzájemné vztahy s USA. Přejeme si, abychom měli partnerství eh, vysoké kvality pro Evropskou unii i pro jednotlivé státy. Není to pouze důležité pro EPP, aby eh, vztahy s USA náležitě fungovaly. Je to prioritou také pro socialisty. Děkuji mnohokrát pan Preda. V postupu ke the ale e, neumožňujeme vznést otázku díky modré kartě. Pan Rodeva, chtěl bych zdůraznit případ Al-Nashira je obětí nejen kvůli možnému, možnému trestu smrti, ale v podstatě je to člověk, který byl také e, v Evropě, v, e, těch tajných zařízeních eh, byl také vyšetřován spolu s Abu Subadiem eh, na evropské půdě a eh, v podstatě byl převezen do Evropy. Čili věřím, že je velice důležité, aby konečné usnesení žádalo skutečné prošetření v rámci členských států Evropské unie, jejich komplicity a také do jaké míry spolupracovalo na těchto tajných přeletech a zatýkání těchto lidí. Eh, spadá to do zprávy, kterou bude provádět Libe v rámci zprávy z vlastního podnětu a spoleháme, že eh, ve Farbrově zprávě budeme řešit právě tuto otázku. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Ferreira. Děkuji, pane předsedo. My jste Eh, čelíme smutnému příkladu používání dvojího metru. V této rozpravě se hovoří o porušování lidských práv ze strany úřadu USA. Hovoří se o své valném zadržování, které je nezákonné, odmítání spravedlivého procesu, o mučení a trestu smrti. Tato porušování byla spáchána za spolupachatelství členských evropských států, které dali k dispozici zařízení. Bohužel návrh společného usnesení neodsuzuje žádným slovem ani úřady USA, ani evropské státy, které byly komplicem této aktivity. Chtěl bych říci, že požadavky se vlastně mm, přeměnily v jakousi mm, oficiální žádost. A opět mm, konstatuji, že v rezoluci se klade důraz na transatlantické vztahy, které jsou cené pro EU. Toto není v pořádku. Musí se nejenom zavřít Guantanamo, ale je také nutné požadovat, aby Kuba získala svoje území arvoisa puhemies. Olemme varmasti kaikki... Pane předsedo, my jsme jistě všichni zajedno v tom, že Evropská unie musí i nadále eh, pokračovat v boji proti mezinárodnímu terorismu. Ale musíme také zajistit, aby tato válka proti teroristům neprobíhala v neprospěch lidských práv. Evropská unie se dlouho již staví proti trestu smrti. To je princip, který musíme mít na mysli. Musíme bojovat proti trestu smrti a zároveň musíme bojovat proti příčinám terorismu. Víte, že naše transatlantické vztahy se opírají o hodnoty, které jsou univerzální, opírají se o spravedlnost. USA by měly uzavřít Guantanamo a skoncovat s touto vojenskou komisí. Děkuji mnohokrát. Ještě dva další řečníci. Jako první pohovoří pan Kačmarek, prosím. Děkuji, pane předsedo. Celá řada kolegů se zmínila o tom, že jsou důkazy, že v Rumunsku a v Polsku byly tajné věznice CIA a také se hovoří o mučení. Můžete nám prosím zaslat tyto důkazy, můžete to poslat státnímu zástupci v Polsku, protože v Polsku probíhá vyšetřování a také se na nás obrátila Helsinská nadace. Takže pokud máte jakýkoliv důkaz, tak by bylo velice užitečné, abyste je předali do Polska státnímu zástupci. Musíme to prošetřit. Vím, že v minulém mandátu Evropského parlamentu existoval zvláštní výbor a jeden ze členů eh, se vyslovoval v polském tisku, že Evropský parlament našel důkazy o tom, že v Polsku existovaly tajné dokumenty, že tady existují Eh, konkrétní dokumenty, byl požádán, aby předložil tyto dokumenty a řekl, že je vlastně neviděl, nicméně byl přesvědčen o tom, že existují. Děkuji mnohokrát a na závěr paní Esaja. Puhemies. Arvon kollegat, täytyy sanoa, että osittain... Děkuji mnohokrát, eh, vážení kolegové. Chtěla bych říci, že tato diskuse eh, se vede na politické frontě, ale bohužel nepomůže naplnit cíl tohoto společného návrhu. Všichni v tomto hemicyklu se shodneme na tom, že v Evropské unii musíme chránit práva všech, že mají všichni právo na spravedlivý soud a musíme zrušit trest smrti. Jsme proti trestu smrti, ať už má být vynesen kvůli jakémukoliv zločinu proti tedy odsouzenému člověku. Připomínáme eh, obvinění eh, proti pane Naširovi jsou závažná, jedná se o teroristu, ano, je to člověk, který zabil eh, jiné občany, ale musíme jasně říci, že nepřijímáme takovéto činy a neobhajujeme terorismus, ale co obhajujeme, chceme, až, aby každý člověk měl právo na spravedlivý eh, proces a také odsouzení. Ale jsme proti trestu smrti. Děkuji. Herr Kommissar Nyní a má slovo pan komisař Ettinger. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci. Evropská unie pracuje společně s USA na boji proti terorismu. A přitom musíme právě zde dávat pozor na ochranu lidských práv i v boji proti terorismu a musíme tomu věnovat velký význam. Od června minulého roku USA a Evropská unie učinili společné prohlášení ohledně boje proti terorismu, kde stojí, že boj proti terorismu musí se opírat o základní práva a o státoprávnost. Tato dohoda stanovuje, že veškerá řízení proti těmto podezřelým musí probíhat v právním rámci, kde je nutné dodržovat pravidla mm, pokud možno otevřeného, spravedlivého a efektivního soudního řízení. Již několik let Evropská unie požaduje uzavření tohoto ze, eh, této základny Guantanamo. Považujeme zadržování eh, těchto lidí další dobu za neslučitelné s eh, mezinárodním právem. Před dvěma roky se hovořilo o tom, že se uzavře Guantanamo do jednoho roku. Tedy jsme byli velice rádi. Dokonce jsme dohodli společný eh, rámec USA ohledně propoštění nebo převzetí některých vězňů do eh, evropských států. I nadále jsme ochotni spolupracovat na opatření, která by vedla k uzavření Guantanáma a budeme tedy spolupracovat s USA. Přesto všechno v březnu eh, tohoto eh, roku jsme mm, konstatovali, že eh, bylo možné, nebo Evropská unie tedy doufala, že vláda USA bude moci prosadit tento záměr uzavření a převedení či propuštění některých vězňů. Evropská unie, naše členské státy odsuzují Eh, trest smrti a odmítají tento trest smrti. To je princip, který prosazujeme ve vztazích vůči všem státům světa. Eh, velmi důrazně vyzýváme USA, aby zrušili eh, trest smrti na úrovni jednotlivých států i na úrovni celých USA. A z tohoto důvodu mm, se znepokujeme ohledně všech vězňů, kterým by mohl hrozit trest smrti. Vycházíme z toho, že zatím úřady nerozhodly, zda Mohamed An-Nashiri, a, a, který byl spolupachatelem, nebo je obviněn z toho, že byl spolupachatelem útoku v e, nejsme si jistí, že tedy bude nebo hrozí toto nebezpečí popravy. Domníváme se, že mm, tento vězeň má právo na spravedlivý proces eh, v řádné formě. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Děkuji. Takže rozpravu ke Guantanámu můžeme uzavřít a budeme o něm hlasovat eh, hned po ukončení dalšího bodu na našem programu, což je Ukrajina případ eh, Julie Timošenko a ostatních členů bývalé